panu zpravodaji, tedy v tom jeho postu předsedy mm, této pracovní skupiny pro tento systém. Děkuji, tím uzavírám diskusi. Hlasovat se bude zítra 8. v 12 hodin. A nyní přejdeme ke zprávě Regner a dám slovo paní Evelyn Regner. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji vám, pane předsedající Paní komisařko, přednedávnem jsme tady v parlamentu se zabývali nařízením Brusel 1. Nejenom jsme se tím zabývali, ale jako evropští zákonodárci jsme velmi konstruktivně pracovali a rozhodli o nové úpravě. Takže od prosince 2012 máme novou, novou verzi tohoto nařízení. Týká se to provádění eh, soudních rozhodnutí v eh, obchodních a občanských věcech došlo ke značným zlepšením. Vytvořila se přidaná hodnota pro občany v Evropě. Máme tady, bylo zrušeno také, také postup exekvatur, takže je teď mnohem lehčí dosáhnout eh, provádění určitých rozhodnutí. Ale komise proto zvolila techniku recast a vynechala z toho některé důležité aspekty, které aspoň podle mě jsou velmi důležité. Byly z toho vypuštěny některé aspekty, které jsou relevantní pro pracovní právo, zejména se to týkalo soudní příslušnosti v pracovně právních sporech. Tam eh, nebyla dostatečně zohledněna tato problematika. A víme, že práce je čím dál tím více přeshraniční, je to také čím dál tím přísnější a proto eh, dochází k velmi zásadním rozhodnutím v oblasti pracovního práva v Evropě, které má velký dopad na například na konkurenceschopnost a na další ekonomické aspekty. Jde v zásadě o to, aby nedošlo k vyprazdňování některé judikatury nebo judikatury některých členských států tím, že budou aplikována rozhodnutí z jiných, aby nedocházelo k takzvanému forum shopping, aby se používalo um, právo rozhodné, které má nejblíže k podstatě daného sporu. Tato zásada by měla být používána na pracovních trzích. My upozorňujeme na to, že jednou z hlavních zásad mezinárodního práva soukromého je to, že je potřeba chránit slabší stranu. A také proto, že tady jde často o zaměstnance, kteří se brání e, proti zaměstnavatelům. E, byli bychom rádi, kdyby Evropská komise eh, co nejdříve hlouběji proskoumala tyto aspekty a navrhla lepší úpravu těchto otázek. Jde o například eh, lepší definici mm, práva povinností stran, včetně odboru. Víme, že to, co v některých zemích je chráněno jako výdobytek vývoje, tak v některých státech je dokonce zakázáno a proto si myslíme, že by to mělo být uvedeno do souladu s úpravou pro mm, smluvní povinnosti, aby se vždycky používalo to právo na tom místě, kde došlo k nějakým pracovně právním rozhodnutím. Byla bych ráda, kdyby eh, komise věnovala zvláštní pozornost této problematice. Kromě toho by také komise měla se zabývat otázkou individuálních pracovních smluv. Nařízení Brusel 1 už tam obsahuje určitá ochrana opatření pro zaměstnance a pro uh, úpravu pojištěnců. Jde o právo usazování, protože to velmi často potom vede například k problémům v dopravní oblasti že tady dochází k oddělení toho sídla a toho, kde je ta činnost skutečně poskytována, to určitý podnik může mít, USA, může mít své sídlo v jednom státě, potom registrovaný dopravní prostředek v jiném státě, zaměstnanec ještě eh, v jiném a potom vznikají velmi komplikované případy kde eh, se může velmi dobře stát, že nakonec toho ta slabší strana vyjde nejhůře a oslabená ještě více. A proto by komise se měla držet této zásady chránit co nejvíce slabší stranu a brát na ně zvláštní ohledy. Děkuji vám. I don't have eh, any requests. Nemám zde žádnou žádnost v rámci Catch the Eye, takže dávám rovnou slovo paní komisařce Damanaky. Děkuji, pane předsedo. Komise děkuje zpravodajce paní Regner a parlamentu za to, že začala řešit eh, zlepšení soukromého mezinárodního práva v oblasti vztahující se na zaměstnání. Třeba zajistit eh, práva zaměstnanců obecně především, eh, pokud jde o spory se zaměstnavateli. Musíme připomenout, že práva zaměstnanců už jsou specificky řešena a posílena v nařízení Brusel, Brusel 1, které bylo přepracováno a přijato 6.12.2012. Nařízení Brusel 1 dává zaměstnancům právo žalovat několik zaměstnavatelů najednou a mají také právo mít přístup k soudu v Evropě i v případě, kdy jejich zaměstnavatel má sídlo mimo Evropu. Komise bude přísně v následujících letech sledovat uplatňování těchto pravidel a bude věnovat pozornost také upozorněním ze strany parlamentu. To potom bude zváženo v revizi podle článku 79 přepracovaného nařízení. Z tohoto hlediska by komise do budoucna mohla začít řešit zaměstnanecké smlouvy. To by se mohlo udělat tak, že se specificky podíváme na článek 21 a navrhovanou doložku pro případ, kdy je relevantní místo práce, odkud zaměstnanec dostával každodenní instrukce, spíše než tedy místo, kde sídlí zaměstnavatel. Děkuji, děkuji paní komisařko. Diskuse je uzavřena, hlasovat se bude zítra ve 12 hodin. A nyní přistoupíme ke zprávě Carmen Fraga STV a já dávám slovo paní